Okay, could you take your seats, please? Vážení kolegové, posaďte se, prosím. Posaďte se prosím a prosím, vemte si také své hlasovací kartičky. Budeme testovat naše, naše hlasovací zařízení. Doufám, že všichni máte u sebe hlasovací kartičky. No, I'm, checking the votes before we do anything else, just to make... Zkontrolujeme hlasy, abychom věděli, že máme patřičný počet členů našeho výboru, takže budeme hlasovat. Testovací hlasování. Pokud jste všichni šťastní, tak hlasujte, prosím. Všichni jsou šťastní.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 budete mít problém. V první řadě můžeme přijmout pořad jednání. Udo, prosím. Paní předsedkyně, to co dnes máme na pořadu jednání, je velmi důležité pro Evropskou unii, pro eurozónu a je to opravdu první zpráva zásadní důležitosti, která se týká ekonomických záležitostí a u které máme tak důležité spolurozhodovací právo. Já chci říci, za naší frakci, že opravdu děkujeme všem zpravodajům a také všem stínovým zpravodajům, který, kteří věnovali této agendě tolik, prá, tolik času a práce. Nicméně nebudeme bohužel moci hlasovat jednotně, to je mi opravdu velmi líto. Jistě tady nezískáme nějaké velké většiny, pro tak strategicky důležité otázky. To znamená, že naše vyjednávání i s radou bude složité. Já bych rád poděkoval všem za práci do těch posledních hodin. Děkuji tedy opravdu všem zpravodajům. My jsme se opravdu snažili. I má frakce se velmi snažila, abychom se nějakým způsobem dostali eh, z této krize, abychom z tohoto paktu opravdu udělali pakt stability, pakt eh, růstu. My chceme opravdu chceme, aby všechny ty cíle, které si stanovíme, aby byly závaznější, aby byly splnitelné. A já si myslím, že by opravdu stálo za to, abychom si ještě našli čas a nějaký kompromis našli. Já bych byl rád, kdyby toto hlasování bylo odloženo tak, abychom se dostali do situace, kdyby tento Evropský parlament mohl jednat více jednotněji. A já si opravdu myslím, že to dnešní hlasování může naší roli a pozici oslabit. Paul, you've asked for the floor. Jean-Paul požádal o slovo. Z mikrofonu. Madame le Président, mes chers... Paní předsedkyně, drazí kolegové, právě jsem se vyslechl žádost pana Bulbana a okamžitě říkám, že naše frakce je nakloněna tomu, abychom hlasovali dnes. Proč? Protože rada už hodně pracovala na této záležitosti a dospěla k rovnováze. Je nyní na parlamentu, aby rychle vznesl svůj hlas, aby naši spolupčané pochopili, jakou roli zde hrajeme a o co zde jde. A nemyslím si, že toto věčné hledání kompromisu, které v současné chvíli vypadá dost nemožně, povede k tomu, že se zlepší situace v Evropské unii. Myslím si, že je naléhavé, aby Evropský parlament konfrontoval své stanovisko s radou, tak abychom našli prostředky a cesty k tomu, abychom pro budoucnost zachovali hospodářskou situaci a dosáhli toho, aby potřebné nástroje k lepšímu ovládání našeho hospodářství a našeho růstu mohly být vytvořeny a začaly být používány. Děkuji. Thank you very much. Is anybody else? Děkuji. Ještě někdo se chce vyjádřit k této záležitosti? Myslím si, že vzhledem k okolnostem budeme o tom hlasovat. Mé doporučení je, abychom pokračovali v hlasování, abychom k němu dnes tedy přistoupili, takže teď tedy hlasujeme o tom, zda chceme hlasovat pro odložení hlasování. Takže pokud hlasujete ano, znamená to, že jste pro odložení hlasování. Pokud hlasujete ne, znamená to, že chcete pokračovat v hlasování. Zahajuji hlasování. Uh, Right, we've got one too many e Máme zde o jednoho poslance EPP navíc a ještě z, FF, z EFD o jednoho navíc, takže prosím. Right, hang on. Have you got a vote? Has everybody voted? Hlasovali všichni? Končím hlasování. A je to zamítnuto. To znamená, že pokračujeme v hlasování. 17 bylo pro, 28 proti. Takže tím jsme tedy schválili pořad jednání. Mám zde sdělení předsedkyně. Bylo ukončeno jednání s radou ohledně revize nařízení o přeshraniční dopravě Eurocash, to je zpráva Sofie Kony a máme zde pravidlo 73 jednacího řádu a v souvislosti s tím vás informuje o tom, že jednání bylo úspěšně završeno a vedlo ke kompromisu s radou. Kohako schválí tuto záležitost 4. května. Návrh zprávy bude předložen plenárnímu zasedání v červnu po přijetí na tomto výboru. Myslím si, že zde není žádná námitka, takže souhlasíme tedy s tím, že to budeme řešit na plenárním zasedání v květnu. Okay. And, and for the avoided... Aby nevznikly žádné pochyby,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 Jelikož jde o velmi citlivé téma, myslím si, že měli bychom ještě jednou hlasovat. Myslím, to testovací hlasování měli bychom si to ještě jednou zkusit. Myslím si, že by to opravdu bylo dobré, abychom se vyhnuli jakýmkoliv problémům. Takže prosím vás ještě jednou testovací hlasování, tak abychom si to opravdu uvěřili, že je všechno v pořádku. Happy to, to open another test. Já klidně zahájím další testovací hlasování mohu vám říci, že každé hlasování ukáže, kdo je zde navíc a také ze které skupiny je zde někdo navíc. Takže vám mohu říci, když se někdo vplíží a začne hlasovat najednou, když na to nemá právo, ale klidně to ještě jednou ověříme. Máme zde 50 karet, které jsou zapojeny do hlasovacího zařízení, to znamená, že je zde o dvě karty navíc. EPP má dvě navíc. EPP má pořád ještě dvě karty navíc. Teď máme 48 hlasujících, 47, 48. Tři lidé vůbec nehlasují, protože nestiskli žádné tlačítko. Předpokládám, že to udělali záměrně. Máme tři zapojené karty, které nehlasují v této chvíli. It doesn't matter because they're not. To nevadí, protože to nepotřebujeme ověřovat, znamená to pouze, že někdo nehlasuje. Končím hlasování. Now, proceed to te- Budeme tedy hlasovat o zprávách v tom pořadí, jak jsme o tom diskutovali takže Wortmann, Colfejo, Ferreira, Gulach a tak dále. Takže tak jsme to projednávali na všech našich zasedáních. První zpráva, které hlasujeme, je tedy zpráva paní Corin wortmann kohl Ze všeho nejdříve také budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí a potom zde bude také hlasování o právním základu. A potom přistoupíme k těm detailům, o kterým, kterými se zabýval výbor. Takže nejdříve tedy zamítnutí pozměňovacích návrhů 66 a 67. Ty jsou zhodné. Budeme tedy hlasovat o těchto návrzích elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Skupina SD má teď jeden hlas navíc, najednou. Musíte toto hlasování zrušit a začít znovu. Takže zahoji hlasování ještě jednou. vote's still open. Can, can it, yeah, now you now you're it in. Works. It It was went it went. I, I guess. Okay. Right. Okay. Okay. Votes closed. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 42 proti, 4 pro. Nyní přistupujeme k právnímu základu. Pozměňovací návrhy 68, 69 a jednička výboru pro zaměstnanost. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 18 pro, 28 proti. Pozměňovací návrh 70. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. A je to také zamítnuté. 40 proti, 6 pro. A nyní kompromis A. A zde máme oddělené hlasování, takže budeme hlasovat po dvou částech. První část je až po slovo employment, zahajuje hlasování. Končím hlasování. 45 pro, 1 proti. Část 2, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A teď jdeme ke kompromisu B to je jenom jedna část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 46 pro. A teď tedy kompromis C. Zde máme ústní pozměňovací návrh SD, aby se slovo procedurální nahradilo slovem interinstitucionální ve čtvrtém odstavci. Takže teď hlasujeme, prosím. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 41 pro, 5 proti. A nyní kompromis D ve dvou částech. První část zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 27 pro, 19 proti. Nyní druhá část, zahajuje hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 30 pro, 16 proti. Kompromis E. To je také jen v jedné část. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 27 pro, 19 proti. A nyní kompromis F ve dvou částech. První část zahajuje hlasování. Všichni hlasovali. that, that's 30 in and 16 against. 30 pro, 16 proti. Oh. Well, that's, that's, that's a bit of excitement. We've opened... Takže trocha vzrušení. Zahajujeme hlasování o první části. Teď tedy druhá část kompromisu F. Zahajuji hlasování. To je druhá část kompromisu F. První už jsme přijali. Všichni hlasovali, končím hlasování. To je také 30 pro, 16 proti. Nyní kompromis G ve dvou částech. Zahajuji hlasování o první části. Všichni hlasovali, končím hlasování. 45 pro, 1 proti. Druhá část, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 30 pro, 16 proti. A nyní kompromis H ve dvou částech. Hlasujeme o první části. Všichni hlasovali, končím hlasování. 30 pro, 16 proti. Druhá část, zahajuji hlasování. Ještě dva lidé musí hlasovat, končím hlasování. 29 pro, 15 proti. Kompromis I který je také ve dvou částech. Zahajuji hlasování o první části. Všichni hlasovali, končím hlasování. 39 pro a 7 proti. Zahajuji hlasování o druhé části. Končím hlasování. 27 pro, 19 proti. Kompromis je. To je jen jedna část. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 28 pro a 18 proti. Kompromis K Kompromis K, jedna část, takže hlasujeme o celém kompromisu K, všichni hlasovali, končím hlasování. 28 pro, 18 proti. Kompromis L. Zahajuji hlasování o kompromisu L. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 41 pro a 2 proti. Kompromis M, ten má dvě části. První část zahojí hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 43 pro, 3 proti. Druhá část zahajuje hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 30 pro a 16 proti. Kompromis N. Dvě části. Zahajuji hlasování o první části. Všichni hlasovali. 33 pro, 3 proti. Zahajuji hlasování o druhé části. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 31 pro, 15 proti. Přicházíme ke kompromisu O. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 39 pro, 7 proti. Kompromis P. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 30 pro a 15 proti. Pozměňovací návrh 383, až ho najdu. To je můj pozměňovací návrh a vy hlasujete proti. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Nejste dost stateční. To je váš problém. Takže je to zamítnuto. Budete toho litovat. Kompromis Q. První část. Hlasujte. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 36 pro, 5 proti a 5 se zdrželo. A druhá část? Všichni hlasovali. 27 pro 12 proti 7 se zdrželo. Teď kompromis R. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 30 pro, 14 proti a 2 se zdrželi. Pozměňovací návrh 438. Zahajuji hlasování o návrhu 438, to je Filipův. Filipův návrh 438. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 16 pro 28 proti. Filipe vedl se zlépe než já. 439. Končím hlasování. 37 pro, 8 proti a 1 se zdržel. Výborně, Vicky. Kompromis S ve dvou částech. První část. Všichni hlasovali, končím hlasování. 41 pro, 4 proti. Druhá část. Všichni hlasovali, končím hlasování. 26 pro, 19 proti. A teď kompromis T. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 26 pro, 18 proti a jeden se zdržel. Kompromis U. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 27 pro, 19 proti. Nyní kompromis V. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 44 pro a 2 proti. A nyní kompromis dvojité V. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 31 pro a 15 proti. Kompromis X. Až to najdu, tak zahájím hlasování, zahajuji hlasování, hlasovali všichni. Končím hlasování. 41 pro a 3 proti. Dva se zdrželi. Kompromis Y. Hlasovali všichni, končím hlasování. 27 pro, 19 proti. Kompromis Z. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 29 pro, 14 proti a 3 se zdrželi. Kompromis AA. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 42 pro, 2 proti, 2 se zdrželi. Nyní pozměňovací návrh 549. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 31 pro, 14 proti. Tak teď jsem si vedla lépe. Jsem ráda. Moment. Pak zde máme hlasování en bloc o 550, 551, 552 a 553, protože ty jsou spojeny. Takže hlasujeme společně o pozměňovacích návrzích 550, 551, 552 a 553. Hlasovali všichni? Ještě dva lidé, pokud chtějí, tak musí hlasovat. Končím hlasování. 4 pro, 42 proti. Kompromis AB Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 43 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Kompromis AC. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 41 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. A teď pozměňovací návrh 555. 555. Ještě se zapojil jeden hlasující. Hlasovali všichni. Hlasování ukončeno. 18 pro, 28 proti, takže mi líto, Silvi, nevyšlo to. Kompromis AD ve dvou částech. První část zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 43 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Druhá část. Hlasovali všichni. Poslední šance, končím hlasování. 31 pro, 3, se, 3 proti a 12 se zdrželo. Pozměňovací návrh 558. 558 zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 14 pro 32 proti, nikdo se nezdržel. A nyní pozměňovací návrh 559. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 16 pro, 28 proti, 2 se zdrželi, je to také zamítnuto mezi citacemi pozměňovací návrhy 71, 72 a 73, které jsou identické, takže teď od nich budeme hlasovat. Hlasovali všichni, končím hlasování. 27 pro, 17 proti, 2 se zdrželi. Kompromis AE. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 30 pro, 14 proti, 2 se zdrželi. Kompromis AF. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 29 pro, 17 proti. Vy jste změnil svůj hlas, takže je to 30 pro a 16 proti, protože místo předseda si spletl tlačítko. Teď kompromis AG. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 43 pro, 3 proti. Kompromis A H Zahajuje hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 43 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Kompromis AI. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, Končím hlasování. 31 pro, 15 proti. A teď kompromis A je Končím hlasování. 31 pro, 13 proti, 2 se zdrželi. Pozměňovací návrh 134. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 pro, 17 proti a jeden se zdržel. Kompromis AK. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 27 pro, 18 proti, 1 se zdržel. Kompromis AL. Zahajuji hlasování. Poslední šance hlasovat. Končím hlasování. 41 pro, 2 proti, 2 se zdrželi. Kompromis AM Hlasovali všichni, končím hlasování. 31 pro, 15 proti. Kompromis AN. Hlasovali všichni, končím hlasování. 31 pro, 13 proti a 2 se zdrželi. A teď hlasujeme o takto pozměněném textu. Hlasovali všichni, končím hlasování. 27 pro, 18 proti a jeden se zdržel. A teď hlasujeme o legislativním usnesení. Končím hlasování. 27 pro, 18 proti a jeden se zdržel. Děkuji. Takže tím jsme uzavřeli. První hlasování. Blahopřeji. Korin, máš slovo. Děkuji a ráda bych poděkovala všem kolegům, kteří mě umožnili mít většinu, když budeme jednat s radou a budeme usilovat o dosažení silného měnového dohledu a také silnou hospodářskou unii. Je mi líto, že socialisté a zelení na sebe nechtějí vzít zodpovědnost za udržitelné rozpočtové politiky. Every, every rapporteur gets their go. Um... Takže každý rapportér bude mít možnost se vyjádřit. Teď se dostáváme k další zprávě pana Dioga Feja. Takže jako předtím, prosím, posaďte se, Nejdříve, než se dostaneme k samotnému postupu, tak eh, se podíváme na pozměňovací návrh 51 a 52. Zda tady odmítáte tyto pozměňovací návrhy. Všichni hlasovali, končím hlasování. Takže 4 pro, 41 proti. Nyní budeme hlasovat o právním základě. Hlasujeme. Pozměňovací návrh 52. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 3 pro, 43 proti. Takže, pane místo předsedo, je to horší než zamítnutí. Takže teď kompromisní návrh A. Hlasujeme. Všichni hlasovali, končím hlasování. 44 pro, 2 proti. Nyní hlasujeme o návrhu 165. Hlasujeme. Všichni hlasovali, končím hlasování. 28 pro, 17 proti a jeden se zdržel hlasování. Nyní hlasujeme o návrhu 24. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 33 pro, 12 proti, jeden se zdržel hlasování. Zbytek tedy odpadá až 26. Návrh 26. Hlasujeme. Všichni hlasovali, končím hlasování. 43 pro, 2 proti, jeden se zdržel hlasování. Nyní tady návrh 169. Hlasujeme. Všichni hlasovali, končím hlasování. 4 pro, 41 proti, jeden se zdržel hlasování, zamítnuto. Nyní návrh 170, hlasujeme. Všichni hlasovali, končím hlasování. 15 pro, 30 proti, jeden se zdržel hlasování, takže také odpadá. Teď je 171. Všichni hlasovali, končím hlasování. 28 pro, 16 proti, 2 se zdrželi hlasování. Schváleno. Nyní kompromisní návrh B. Hlasujeme. Všichni hlasovali, končím hlasování. 28 pro, 17 proti, jeden se zdržel hlasování. Nyní je Návrh 187. Hlasujeme o 187. Hlasovali všichni. Poslední šance. Končím hlasování. 16 pro, 29 proti. Zamítnuto. Nyní kompromis C ve dvou částech. První část Hlasovali všichni, končím hlasování. 43 pro, 3 proti a nyní hlasujeme o druhé části. Všichni hlasovali, končím hlasování. 28 pro, 18 proti. Nyní Přecházíme k návrhu 201, kde je ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Hlasujeme. Hlasovali všichni, končím hlasování. 28 pro, 15 proti, 3 se zdrželi hlasování. Nyní máme návrh 202 a 203. Hlasujeme. Končím hlasování. 14 pro, 31 proti, jeden se zdržel hlasování. Zamítnuto. Nyní 204. Všichni hlasovali, končím hlasování. 17 pro, 28 proti, zamítnuto. 24. Končím hlasování. 14. Pro, 31 proti, 1 se držel hlasování, tím zamítnuto, nyní 206. Hlasovali všichni, končím hlasování. 31 pro, 13 proti a 2 se zdrželi hlasování. Nyní pozměňovací návrh 207. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 16 pro, 29 proti. Zamítnuto. Nyní kompromisní návrh D. Hlasujeme. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 25 pro, 17 proti, 4 se zdrželi hlasování. Návrh 212. Hlasujeme. Všichni hlasovali, končím hlasování. 28 pro, 16 proti, 2 se zdrželi hlasování. Kompromis E. Všichni hlasovali, končím hlasování. 42 pro, 3 proti, jeden se zdržel hlasování. Schváleno, kompromis F. Hlasovali všichni, končím hlasování. 27 pro, 17 proti, Dva se zdrželi hlasování. Nyní je návrh 225. Hlasovali všichni, končím hlasování. 31 pro, 13 proti, jeden se zdržel hlasování. Nyní je návrh 31. První část návrhu 31 a 224 jsou to identické návrhy. Končím hlasování. 43 pro, dva se zdrželi hlasování, nikdo není proti. Nyní návrh 227. jsem zkazila, mezi tím jsme hlasovali o 227, takže končím hlasování o 227. 29 pro, 15 proti, 2 se zdrželi hlasování. I říkala jsem, že jsou identické, ale ne, je to prý v pořádku. Takže jsem to nepopletla. 228 Končím hlasování. 44 pro, 1 proti, 1 se zdržel hlasování. Návrh 229. Končím hlasování. 43 pro, 1 proti, 1 se zdržel hlasování. Dále návrh 32. Hlasovali všichni, končím hlasování. 28 pro, 17 proti, 1 se zdržel hlasování. Takže 230 odpadá. Kompromis G ve dvou částech. Hlasujeme o první části. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 39 pro, 15, 5 proti a 2 se zdrželi hlasování. Hlasujeme nyní o druhé části. Všichni hlasovali 29 pro, 15 proti, 2 se zdrželi hlasování. Nyní kompromis H, kde je ústní pozměňovací návrh. Ano, H. Je tam ústní pozměňovací návrh pana Skiklůny. Chcete nejdříve hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu? Dobře. Zdá se, že chcete hlasovat, jestli vůbec budeme přijímat ústní pozměňovací návrh, čili hlasem o ústním pozměňovacím návrhu. Končím hlasování. 17 pro, 26 proti, 2 se zdrželi hlasování. V případě ústního pozměňovacího návrhu to znamená, že je zamítnut. A teď máme kompromis bez ústního pozměňovacího návrhu. Máme o jeden hlas navíc za EPP. Všichni hlasovali, končím hlasování. 40 pro, 6 proti. Co se týče základu kompromisního návrhu H, nyní kompromis I. Hlasujeme. Všichni hlasovali, končím hlasování. 44 pro, jeden proti, jeden se zdržel hlasování. Nyní kompromis je ve dvou částech. Hlasujeme o první části. Všichni hlasovali, končím hlasování. 42 pro, 3 proti. Nyní hlasujeme o druhé části. Všichni hlasovali, končím hlasování. 28 pro, 18 proti. Nyní návrh 251. Všichni hlasovali, končím hlasování. 41 pro, 2 proti, 2 se zdrželi hlasování. Takže 37 odpadá, kompromis K, hlasujeme. Všichni hlasovali, končím hlasování. 30 pro, 16 proti. Návrh 38. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 43 pro, nikdo není proti, dva se drželi hlasování. Kompromis L. Hlasujeme. Končím hlasování. 40 pro, 3 proti, 1 se zdržel hlasování. Nyní kompromis M, kde je ústní pozměňovací návrh pana Skikluny. Přijímáte tento ústní návrh? Chcete hlasovat odděleně o přijetí ústního pozměňovacího návrhu? Dobře. Takže nyní hlasujeme pouze o ústním pozměňovacím návrhu. Hlasujte. Končím hlasování. 17 pro, 26 proti a 2 se zdrželi hlasování. V případě ústního pozměňovacího návrhu to znamená, že není zapracován. Nyní hlasujeme o kompromisu M. Všichni hlasovali, končím hlasování. 38 pro, 7 proti. Nyní kompromis N. Hlasujeme. Všichni hlasovali, končím hlasování. 43 pro, 1 proti, 1 se držel hlasování. Nyní kompromis O. Hlasujeme. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 39 pro, 6 proti, nikdo se nezdržel hlasování. Nyní kompromis P. Hlasujeme o kompromisu P. Všichni hlasovali, končím hlasování. 41 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel hlasování. Nyní návrh 272 a 273 identické, hlasujeme. Všichni hlasovali, končím hlasování. 14 pro, 30 proti, jeden se zdržel hlasování. Zamítnuto. Nyní návrh 45 zpravodaje. Všichni hlasovali. Ještě několik hlasů. Takže dobře, končíme. 25 pro, 17 proti, 2 se zdrželi hlasování. Nyní sedmnáctka, která je slučitelná. Ano, říká se, že to je slučitelné s návrhem 45. Hlasovali všichni, končím hlasování. 17 pro, 26 proti, 2 se zdrželi hlasování. Takže zamítnuto. Kompromis Q. Hlasujeme. Všichni hlasovali, končím hlasování. 44 pro, 1 proti, 1 se zdržel hlasování. 276 hlasujeme. Všichni hlasovali, končíme hlasování. 43 pro, 2 proti, 1 se zdržel hlasování, schváleno. Nyní Návrh 277 a 278. Identické návrhy. Hlasujte. Končím hlasování. 14 pro, 31 proti, jeden se zdržel hlasování, to znamená zamítnuto. Nyní je návrh výboru pro zaměstnanost 19. Všichni hlasovali, končím hlasování. 43 pro, nikdo není proti, dva se zdrželi hlasování. 279 Všichni hlasovali, končím hlasování. Dva jsou pro, 40 proti, jeden se zdržel hlasování, zamítnuto. Výbor pro zaměstnanost, dvacítka. Hlasovali všichni, končím hlasování. 43 pro, 1 proti, 2 se drželi hlasování. Kompromisní návrh R. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 32 pro, 12 proti. Nyní se dostáváme k návrhu 283 a 284. Hlasujeme. Všichni hlasovali, končím hlasování. 14 pro, 31 proti, jeden se zdržel hlasování, zamítnuto. Nyní 285. Všichni hlasovali, končím hlasování. 17 pro, 28 proti a jeden se zdržel hlasování, to znamená zamítnuto. Kompromis S. Hlasovali všichni, končím hlasování. 44 pro, 1 proti, 1 se zdržel hlasování. Nyní kompromis T. Je tam dělené hlasování, čili hlasujeme o první části kompromisu T. První část, všichni hlasovali, končím hlasování. 42 pro a 3 jsou proti. A nyní Hlasovali všichni, končím hlasování. 30 pro, 15 proti, nikdo se netržel hlasování. Nyní 292. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 14 pro, 31 proti, jeden se zdržel hlasování, zamítnuto, 293. Všichni hlasovali, končím hlasování. 17 pro, 28 proti a jeden se zdržel hlasování. To znamená také zamítnuto. 294. Hlasujeme. Všichni hlasovali, končím hlasování. Dva jsou pro, 43 proti, jeden se zdržel hlasování, zamítnuto. Nyní návrh 300. Hlasovali všichni, končím hlasování. Nikdo není pro. 43 je proti, tři se zdrželi hlasování. Takže je fajn, že někdo hlasuje proti sobě. Dvěstě Všichni hlasovali, končím hlasování. Dva pro, 43 proti, jeden se držel hlasování. Návrh 296. Všichni hlasovali, končím hlasování. 15 pro, 30 proti, jeden se zdržel hlasování, to znamená zamítnuto 298. Všichni hlasovali, končím hlasování. 38 pro, 7 proti, jeden se držel hlasování. Schváleno, to znamená 299 odpadá, pardon, 297 odpadá, ale 299 je kompatibilní, slučitelná, čili hlasujeme o 299. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 17 pro, 28 proti, 1 se zdržel hlasování, zamítnuto. Kompromisní návrh U ve dvou částech, hlasujeme o první části. Všichni hlasovali, končím hlasování. 42 pro, 4 proti. Hlasujeme o druhé části. Všichni hlasovali, končím hlasování. 38 pro, 8 proti. Nikdo se nedržel hlasování. Nyní kompromisní návrh 50. Návrh 50, prosím, hlasujeme. Všichni hlasovali, končím hlasování. 44 pro, nikdo není proti, dva se zdrželi hlasování. 310 je slučitelná. Hlasujeme. Končím hlasování. 42 pro, 2 proti, jeden se zdržel hlasování. Schváleno a nyní kompromisní návrh V. Všichni hlasovali, končím hlasování. 43 pro, 2 proti, 1 se držel hlasování. Nyní kompromisní návrh 2 TV. Všichni hlasovali, končím hlasování, 43 pro, 2 proti, 1 se držel hlasování. Pozměňovací návrh 2, neboli stanovisko výboru pro zaměstnanost. Všichni hlasovali, končím hlasování. 16 pro, 27 proti, 20 drželi hlasování, takže je to, Dále 43, hlasujeme. Všichni hlasovali, končím hlasování. 43 pro, 1 proti, 1 se zdržel hlasování, schváleno 64. Všichni hlasovali, končím hlasování. 41 pro, 2 proti, 1 se zdržel hlasování, schváleno 65 je stažena, čili 68. Všichni hlasovali, končím hlasování. 42 pro, 2 proti, 1 se držel hlasování. Pozměvací návrh 69. Končím hlasování. 27 pro, 14 proti a 4 se zdrželi hlasování. To znamená, zbytek odpadá a nyní kompromis X. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 42 pro, jeden proti, jeden se zdržel hlasování. Nyní návrh 74. Končím hlasování. 2 pro, 43 proti, 10 hlasování, zamítnuto, nyní 75. Všichni hlasovali, končím hlasování. 7 pro, 38 proti, nikdo se nedržel hlasování, zamítnuto, nyní 76. Všichni hlasovali, končím hlasování. 3 pro, 39 proti, 3 se zdrželi hlasování, to znamená zamítnuto. Kompromis Y. Všichni hlasovali, končím hlasování. 31 pro, 15 proti, nikdo se nezdržel hlasování. Nyní pozměňovací návrh 3. Všichni hlasovali, končím hlasování. 29 pro, 16 proti a jeden se zdržel hlasování. 85 odpadá, kompromisní návrh Z. Všichni hlasovali, končím hlasování. 43 pro, 2 se, e, jsou proti, jeden se zdržel hlasování. Návrh 87. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 40 pro, 5 proti, jeden se zdržel hlasování. Děkuji. Kompromis AA. Všichni hlasovali, končím hlasování. 42 pro, 2 proti, 2 se zdrželi hlasování. Kompromis AB. Všichni hlasovali, končím hlasování. 45 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel hlasování. Návrh 80. Hlasujeme. Všichni hlasovali, končím hlasování. 29 pro, 14 proti, 2 se zdrželi hlasování. 99 odpadá, kompromis AC. Další horizontální kompromis. Všichni hlasovali. Prosím, zmačkněte tlačítka, končím hlasování. 42 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel hlasování. Návrh 8. Všichni hlasovali, končím hlasování. 45 pro, nikdo není proti a jeden se zdržel hlasování. 102 odpadá, čili kompromis AD. Všichni hlasovali, končím hlasování. 43 pro, 2 proti, jeden se zdržel hlasování. Kompromis AE. Všichni hlasovali, končím hlasování. 43 pro, 2 proti, 1 se zdržel hlasování. Kompromis AF. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 30 pro, 14 proti, 1 se zdržel hlasování. Nyní je návrh 105. Všichni hlasovali, končím hlasování. 43 pro, jeden proti, jeden se zdržel hlasování. Návrh 106. Ano, 106 až 110. Ne, EKR nechce nebo nemůže, takže 106. Hlasujeme o 106. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali, končím hlasování. 40 pro, 4 proti, 1 se zdržel hlasování, 107. Aha, takže teď to můžeme udělat blokově až do 110, čili 107 až 110 hromady. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 35 pro, 9 proti. Jeden se zdržel hlasování v případě všech těchto návrhů až do 110. Nyní 111. Všichni hlasovali, končím hlasování. 3 pro, 42 proti, jeden se zdržel hlasování, to znamená, že teď je 112. Všichni hlasovali, končím hlasování. 28 pro, 17 proti, 1 se zdržel hlasování. Nyní kompromis AG. Všichni hlasovali, končím hlasování. 43 pro, 2 proti, nikdo se nedržel hlasování. Návrh 113. Všichni hlasovali, končím hlasování. 27 pro, 18 proti, 1 se zdržel hlasování. Nyní 114. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 28 pro, 17 proti a jeden se zdržel hlasování. Nyní je návrh 14. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 32 pro, 12 proti a jeden se držel hlasování. Návrh 15. Všichni hlasovali, končím hlasování. 43 pro, 3 proti. Nikdo se nezdržel hlasování, nyní kompromis Aha. Všichni hlasovali, končím hlasování. 45 pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. Nyní eh, návrh AI. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 44 pro, 2 proti. Nikdo se nedržel hlasování. Kompromis 24. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 32 pro, 13 eh, proti, jeden se hlasování, kompromis A je. Všichni hlasovali, končím hlasování. 42 pro, 2 proti, 2 se zdrželi hlasování. Nyní 129. Hlasujeme. Všichni hlasovali, končím hlasování. 22 pro, 23 proti a jeden se zdržel hlasování. Takže zamítnuto. To bylo těsné. Teď 131. Všichni hlasovali, končím hlasování, 26 je pro, 19 proti, jeden se zdržel hlasování. Kompromisní návrh AK. Všichni hlasovali, končím hlasování. 38 pro, 6 proti, 2 se zdrželi hlasování. Návrh 138. Všichni hlasovali. Ještě někdo? Takže 43 pro, jeden proti, jeden se zdržel hlasování. Okay, all right, we're not voting 139 because it's adopted. Takže 139 eh, nehlasujeme, protože byla přijata. 134 bylo přijato, takže hlasujeme o 140. čtyřicet. Hlasujeme, všichni hlasovali, končím hlasování. 39 pro, 2 proti a 5 se zdrželo hlasování. Není 142. Všichni hlasovali, končím hlasování. 42 pro, 3 proti, 1 se zdržel hlasování. Nyní hlasujeme o 143. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 39 pro, 6 proti, 1 se zdržel hlasování. Návrh 144. Všichni hlasovali, končím hlasování. 33 pro, 13 proti, nikdo se nezdržel hlasování. Nyní kompromis AL. Všichni hlasovali, končím hlasování. 43 pro, 2, e, se zdrželi, 2 e, proti, 1 se zdržel hlasování. Nyní kompromisní návrh AM. Všichni hlasovali, končím hlasování. 46 pro, nikdo není proti, ani se nezdržel hlasování. Nyní 150. Všichni hlasovali, končím hlasování. 14 pro, 31 proti, nikdo se nezdržel hlasování. Pardon, jeden se zdržel hlasování. Takže zamítnuto. Nyní návrh 151. Všichni hlasovali, končím hlasování. 44 pro, 1 proti, 1 se zdržel hlasování. Nyní je 152. Všichni hlasovali, končím hlasování. 3 pro, 42 proti, 1 se zdržel hlasování. Zamítnuto. 153. Všichni hlasovali, končím hlasování. 40 pro, 3 proti, 2 se zdrželi hlasování. 154 tady odpadá, nyní 20. Všichni hlasovali, končím hlasování. 32 pro, 13 proti, 1 se zdržel hlasování. Zbytek tedy odpadá a jdeme k návrhu 158. Teď máme někoho navíc za EPP. Vím, že to sice je návrh od Astrid, ale někdo je tam navíc. Takže prosím, jeden z EPP se odhlašte. Takže končím. E, hlasování Astrid, dobře to dopadlo. 42 pro, 2 proti, 1 se zdržel hlasování. Nyní návrh 21. 21. Zpravodaje. Končím hlasování. 42 pro, 3 proti, 1 se zdržel hlasování, dále 22. Končím hlasování 44 pro, 1 proti, 1 se zdržel hlasování. Nyní je návrh 23. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 38 pro, 4 proti, 2 se zdrželi hlasování. Nyní jdeme k návrhu 159 odpadá, čili kompromisní návrh A, N ve dvou částech. Hlasujeme o první části návrhu AN. N. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 38 pro, 4 proti. Druhá část. Všichni hlasovali, končím hlasování. 37 pro, 8 proti, nikdo se nezdržel hlasování. Nyní budeme hlasovat o pozměněném textu. Opět navíc jeden hlas za EPP. Někdo se přihlásil. 29 pro, 7 proti a 10 se zdrželo hlasování. A Nyní hlasujeme o legislativním návrhu. Všichni hlasovali, končím hlasování. 28 pro, 7 proti, 11 se zdrželo hlasování. Blahopřejeme. Right. Mr. Fair, yes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sharon. Děkuji mnohokrát, Sharon. Muito obrigado. Sharon, eu vou ser rápido. Děkuji. Děkuji ti, Sharon. Já budu hovořit velmi stručně, protože v tuto chvíli samozřejmě nemáme čas na dlouhá politická prohlášení. Takže v první řadě bych rád poděkoval všem lidem, kteří pracují se mnou v mé kanceláři, všem svým asistentům, kteří mě opravdu podporovali. Také bych rád poděkoval paní hlavní zpravodajce, paní Wortmann Kohl a samozřejmě všem dalším zpravodajům a stínovým zpravodajům, protože já jsem měl samozřejmě tu možnost vyměňovat si s nimi názory a i přesto, že se ty názory lišily, tak se nám podařilo najít kompromis. Rád bych také poděkoval samozřejmě všem ostatním. Já doufám, že naše jednání budou pokračovat i v budoucnosti a doufám, že dojdeme k nějakému rozhodnutí na začátku prosince. Děkuji také paní předsedkyni a všem ostatním, kteří nám eh, pomáhali. Rád bych řekl ještě jednu věc v souvislosti s těmi, kteří se zdrželi anebo hlasovali proti chci říci, že doufám, že do plenárního zasedání se mě podaří vás všechny přesvědčit. Děkuji. Děkuji vám. Thank you very much. Um, I'm not sure whether it's Wolf or Sylvie. Wolf. Tak Sylvie. We know and, and we see that the votes are taken. Víme, že to hlasování trvá velice dlouho. Možná by nám ušetřilo čas, kdybyste nečetla ty výsledky. Uh, Kdybyste řekla jenom, jestli to bylo schváleno, nebo jestli to bylo zamítnuto před dobré strašně času. A žádám ještě kávu. Uh, my point was, please. No, přesně tak. I když máme ta šetřící opatření, tak prosím vás, rozdejte nám trochu kávy. Uděláme možná po třetím hlasování takovou technickou přestávku, hlavně pro ty zoufalé. Já vám jenom chci říct, že neplýtváme eh, časem, když tady čtu ty výsledky, protože musíme zapsat a musíme to dělat eh, tak, jak se to objeví na hlasovacím eh, zařízení a snažíme se to dělat maximálně rychle. I'm sorry, we've said in our... Ne, omlouvám se, budeme hlasovat ovšem elektronicky, takže nebudeme toto pravidlo nyní měnit. Teď se dostáváme ke zprávě Ferreiro. A začneme nejdříve se zamítnutím návrhu. Hlasování je zahájeno. Hlasujte, prosím. Všichni odhlasovali. Prosím, prosím, prosím, snažte se pracovat v klidu, pracujeme potichu, protože jinak ta práce bude opravdu velmi složitá. Members missing, but... Chybí zde někteří poslanci. Hlasování je u konce. Tak 3 pro, 41 proti, nikdo se nezdržel, to znamená, že přejdeme hned k právnímu základu. Tady máme kompromisní návrh, je to kompromisní návrh či A. Takže, kom, ne, pardon, kompromisní návrh minus A. Opravuje se paní předsedkyně. Takže minus A, všichni hlasovali, hlasujte prosím, hlasování je u konce. 40 pro, 2 proti, 2 se zdrželi. To znamená, že můžeme přejít hned k pozměňovacímu návrhu číslo 50. Hlasujeme, prosím. Hlasování u konce. 3 pro, 40 proti, 1 se zdržel. Pozměňovací návrh číslo 1. z výboru pro zaměstnanost. Hlasování je u konce. 18 pro, 23 proti, 2 se zdrželi. Kompromisní návrh písmeno A. Prosím vás, co nejrychleji, protože tři lidé ještě nehlasovali, takže teď je hlasování u konce. 43 pro, jeden proti a můžeme přejít ke kompromisu B. Hlasujeme, hlasujeme o kompromisu B. Prosím vás o ticho. Všichni už odhlasovali. Hlasování je u konce. Konec hlasování. 40 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel a tím přecházíme ke kompromisu C. Hlasování je zahájeno, hlasujeme o kompromisu C. Všichni odhlasovali konec hlasování. 42 pro, nikdo proti a dva se zdrželi. Teď jsme u pozměňovacího návrhu 190. Všichni už odhlasovali, hlasování u konce. 24 pro, 19 proti. Kompromis D. Všichni odhlasovali, konec hlasování. 42 pro, 1 proti. Kompromisní návrh číslo 203, takže kompromis 203. Hlasujeme. Všichni už odhlasovali konec hlasování. 16 pro, 27 proti, jeden se zdržel, zamítnuto. Kompromisní návrh E. Všichni odhlasovali konec hlasování. 41 pro, 2 proti, 1 se zdržel. Tak teď máme pozněcí návrh 223, 223. Hlasujeme o 223. Dvěstě dvacet tři. Dvěstě dvacet tři. Opravdu hlasujeme o dvěstě dvacet trojce. to je to, co mám na seznamu. To, o čem vy hovoříte, já zde na seznamu nemám. Já tady mám 223. Dobrá, všichni jsou jízdy, to znamená, že můžeme ukončit hlasování. Takže 20 pro, 22 proti, takže zamítnuto. Pozměňovací návrh 225. Všichni odhlasovali konec hlasování. 40 pro, 4 proti, jeden se zdržel. Kompromisní návrh F. Hlasujeme. Konec hlasování. 44 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Kompromis G. Hlasujeme, prosím. Hlasujeme o kompromisním návrhu G. Konec hlasování. 39 pro, 6 proti, nikdo se nezdržel. Kompromisní návrh H. Tady máme sedm částí. Takže první část kompromisu H. První část kompromisního návrhu H. Všichni již odhlasovali. Konec hlasování. 40 pro, 5 proti. Druhá část. Konec hlasování. 40 pro, 5 proti, třetí část. Konec hlasování. 22 pro, 22 proti, takže tady to upadá. čtvrtá část. Konec hlasování. 40 pro, 5 proti. Pátá část. Konec hlasování. 39 pro, 5 proti, šestá část. Konec hlasování. 39 pro, 5 proti, jeden se zdržel. Sedmá část. Všichni odhlasovali konec hlasování. 40 pro, 5 proti. A jsme kompromisního návrhu I. kompromisní návrh I. Žane Pole, nějaký problém? Two four seven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 lost an amendment. Uh, the previous voting list. Caius, we've lost 247 somewhere. 247. What happens to 247? What? Ihre Liste war ziemlich falsch, weil euh, ce matin, ça a été modifié. Is where? 247, before compromise you. Right. Right. It's still there. It's there, but it's too late. It's now included within yeah. la Présidente, pour, yeah. pour les membres du... Paní předsedkyně, za členy EPP. Za členy EPP jsem říkal, počkejte, že seznam, který máme, je seznam, který je předcházející uh, není tedy aktuální, protože na konci dopoledne byl připraven nový seznam a já tedy prosím, abyste se podívali na Roberta Dorfmana, který má tu poslední verzi textu, takže dívejte se na něj, on vám bude ukazovat. Děkuji. <laughs> yeah. Right. The, the, the problem was we had... Problém byl, že jsme si mysleli, že jsme ztratili pozměňovací návrh, ale našli jsme ho. On se nám jenom přesunul. Silvi, bylo to jedno z vašich pozměňovacích návrhů, takže teď jsme ho přesunuli před pozměňovací návrh U. A teď si říkám, kde vlastně jsme. Hlasujeme pořád ještě o pozměňovacím návrhu I a pořád ještě probíhá hlasování, takže pokud jste nehlasovali o kompromisu I, prosím, dokončete hlasování. Thank you. The vote's now Děkuji, konec hlasování. 42 pro, jeden proti, jeden se zdržel. Takže teď 245. Konec hlasování. 21 pro, 22 proti, takže zamítnuto. Jeden se zdržel. 248 hlasujeme. Všichni odhlasovali, konec hlasování. 6 pro, 37 proti, jeden se zdržel, zamítnuto, kompromisní návrh je. Všichni odhlasovali, konec hlasování. 41 pro, 2 se zdrželi. Kompromis K. Konec hlasování. Konec hlasování výborně. 43 pro, 1 proti a dostáváme se ke kompromisnímu návrhu L. Všichni odhlasovali, konec hlasování. 42 pro, nikdo proti, jeden se zdržel. Kompromisní návrh M. Všichni odhlasovali konec hlasování. 44 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Kompromis N. Všichni odhlasovali konec hlasování. 43 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Teď pozměňovací návrh číslo 23. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. 36 pro, 8 proti, 1 se zdržel. A jsme u kompromisního návrhu O. Kompromisní návrh O, konec hlasování. 42 pro, 1 proti, 2 se zdrželi a jsme u kompromisního návrhu 269. Hlasujeme. Konec hlasování. 17 pro, 26 proti. Zamítnuto. Kompromisní návrh P. Všichni již odhlasovali konec hlasování. 43 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Kompromisní návrh Q. Hlasujeme. Všichni odhlasovali konec hlasování. 43 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Kompromisní návrh R. Všichni odhlasovali konec hlasování. 40 pro, 4 proti, 1 se zdržel. Pozměňovací návrh 284. Všichni již odhlasovali. Konec hlasování. 21 pro, 22 proti, zamítnuto, jeden se zdržel. Kompromisní návrh S. odhlasovali. Konec hlasování. 44 pro, jeden se zdržel. Kompromisní návrh 285. Konec hlasování. 2 pro 42 proti, zamítnuto. Kompromis T. všichni odhlasovali konec hlasování. 43 pro, 2 proti. Kompromis U. Tak, co tady máme za pozměňovací návrh? The missing amendment 247. Takže tady máme ten pozměňovací návrh 247, který chyběl, ten máme tady u tohoto kompromisu, to znamená kompromis U. Konec hlasování. 45 pro, jeden se zdržel. Pozměňovací návrh 290. Všichni odhlasovali konec hlasování. 20 pro, 23 proti, jeden se zdržel zamítnuto, kompromis V. Všichni odhlasovali konec hlasování. 44 pro, 1 proti. Kompromisní návrh 2 TV. Všichni odhlasovali konec hlasování. 44 pro, 1 proti. A tím se dostáváme ke kompromisu X. Všichni odhlasovali konec hlasování. 41 pro, 4 proti, jeden se zdržel. Kompromisní návrh Y. Konec hlasování. 43 pro, 3 proti. všichni odhlasovali. 308, pardon, 38, konec hlasování, 34 pro. A teď jsme u kompromisní, u pozměňovacího návrhu 308. Konec hlasování. 5 pro, 37 proti. Kompromisní návrh Z. Všichni odhlasovali. Já vím, že to je samozřejmě vzrušující, že nám konečně donesli kávu, ale přesto musíte ještě mačkat vaše hlasovací tlačítka, takže konec hlasování u kompromisu Z, konec hlasování 44 pro, jeden proti. A jsme tímto u kompromisu AA ve dvou částech. První část AA hlasujeme. Konec hlasování. 43 pro, 1 proti, druhá část. Všichni odhlasovali konec hlasování. 22 pro, 22 proti, to znamená, tak to padá. Okay, we are going to reopen vote. Dobrá, tak budeme hlasovat ještě jednou, protože tady to bylo asi všechno kvůli té kávě. Takže ještě jednou na základě vaší žádosti hlasujeme o druhé části. Hlasovalo 46 z vás. Mohla byste ještě jednou, prosím vás, přečíst na hlasu druhou část? Teď jsme o tom hlasovali 23 pro, 24 proti. Ta druhá část. Chcete opravdu, abychom to tady přečetli? Could you, Madam Chair, could you repeat the vote because it was a mess? Mohla byste prosím nás ještě jednou zopakovat to hlasování, protože si myslím, že to bylo dost chaotické. Takže o které části jsme hlasovali? O té druhé části? Ano, to poslední hlasování bylo o té druhé části. A dvakrát jsme to vlastně zamítli. Nejdříve to bylo 22-22 a potom 22-24. I didn't say I wouldn't, but I'm just... Já jsem neříkala, že nemůžeme zopakovat to hlasování, já jsem se jen snažila vysvětlit, co se stalo, protože je možné, že tam byl trošičku zmatek, ale pokud chcete, tak můžeme samozřejmě to hlasování k druhé části a a zopakovat. Takže ještě jednou hlasujeme druhá část AA. Dobrá, konec hlasování. Tak teď máme 23 pro, 24 proti, takže teď to bylo zamítnuté už na potřetí. Doufám, že jsme všichni spokojeni v tuto chvíli. A teď jsme u pozměňovacího návrhu 324. Ano, Eliso? Ticho, prosím. Takže 40, je nás 46 nebo 47? 48. Ale ještě jsme nikdy neměli plný počet. To znamená, většinou hlasuje 44 až 46 lidí. Protože my samozřejmě vždy čekáme na to, až všichni zmáčnou své hlasovací tlačítko. Tak, teď jsme u pozměňovacího návrhu 324. Tak a teď tady máme 49 hlasovacích karet a opět o jednu kartu EPP navíc. Takže teď máme 48 hlasovacích karet, 45 hlasovalo, teď má 46 a zase o jednu hlasovací kartu EPP navíc. Takže prosím vás, EPP, hlasujete o jednoho navíc. Konec hlasování. 17 pro, 27 proti. To bylo k pozměňovacímu návrhu 324. To znamená, že tímto přicházíme k pozměňovacímu návrhu 326. Všichni odhlasovali konec hlasování. 17 pro, 27 proti, jeden se zdržel, takže tady to také je zamítnuto. Kompromisní návrh AB ve dvou částech. Všichni již odhlasovali konec hlasování. 38 pro, 7 proti. Schváleno druhá část kompromisního návrhu AB. Všichni odhlasovali konec hlasování. Hlasování u konce. 39 pro, 5 proti, 2 se zdrželi. A teď jsme u kompromisního návrhu AC ve dvou částech. První část AC já budu asi končit hlasování pouze ve chvíli, kdy tady bude ticho. Takže teď konec hlasování. 39 pro, 7 proti, druhá část kompromisu AC. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. 36 pro, 6 proti, a přecházíme ke kompromisu AD. Všichni odhlasovali konec hlasování. 44 pro, 1 proti, 1 se zdržel. A teď jsme u pozměňovacího návrhu 339. Všichni odhlasovali konec hlasování. 38 pro, 6 proti, 1 se zdržel, 340. Všichni odhlasovali konec hlasování. 17 pro, 26 proti, 2 se zdrželi, takže tady to padá. A teď jsme u kompromisu AE. Hlasujeme. Konec hlasování. 44 pro, 1 proti, 1 se zdržel. A teď jsme u kompromisu AF. Všichni odhlasovali, konec hlasování. Zase tady máme o jednoho z EPP navíc, takže to budeme muset zopakovat, takže hlasujeme o kompromisu AF ještě jednou. Všichni odhlasovali konec hlasování. 43 pro, jeden proti. Tím se dostáváme ke kompromisu AG. Všichni odhlasovali konec hlasování. 43 pro, 3 se zdrželi. A teď jsme u AH ve dvou částech. Všichni odhlasovali, konec hlasování. 45 pro, jeden se zdržel, druhá část. Hlasujeme, prosím. Všichni odhlasovali konec hlasování. 39 pro, 4 proti. A teď jsme u kompromisu AI. Hlasujeme AI. Všichni odhlasovali konec hlasování. 42 pro, 2 se zdrželi. A teď jsme u kompromisu A je zase ve dvou částech. První část hlasujeme. Konec hlasování. 39 pro, 4 proti. Druhá část. Hlasujeme. Konec hlasování. 39 pro, 5 proti, schváleno. A tím přecházíme ke kompromisu AK. Tak všichni jsme odhlasovali, ještě sedm z vás, prosím hlasujte. Konec hlasování. 40 pro, 3 proti, 2 se zdrželi, jsme u AL. Všichni odhlasovali konec hlasování. 43 pro, 2 proti, 1 se zdržel. A teď jsme u pozměňovacího návrhu 39. Konec hlasování. Takže zase máme o jednoho z EPP navíc. Na poslední chvilku se připojil, takže ještě jednou budeme to muset zopakovat. Jsme u pozměňovacího návrhu 39, musíme to zopakovat, hlasujeme, prosím. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Konec hlasování. 26 pro, 17 proti. A přecházíme ke kompromisu AM. Konec hlasování, všichni odhlasovali. 44 pro, 1 proti. My jsme u kompromisu AN. odhlasovali. Konec hlasování. 39 pro, 6 proti. A jsme u, pozměňovacího návrhu 388. 388 hlasujeme. Konec hlasování. 5 pro, 39 proti. Kompromis AO. Konec hlasování. 43 pro, 3 se zdrželi a teď jsme u kompromisu AP. Všichni odhlasovali konec hlasování. 43 pro, 3 se zdrželi. A teď 394 pozměňovací návrh. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Takže 17 pro, 25 proti. Teď jsme u 392. Všichni odhlasovali konec, tak pět ještě neodhlasovalo, nicméně hlasování je u konce, 16 pro, 26 proti. Teď jsme u 395. -ky. Všichni odhlasovali konec hlasování. 21 pro, 24 proti, zamítnuto 396. Všichni odhlasovali, konec hlasování. 22 pro, 23 proti, zamítnuto 393 a 43. Konec hlasování. 18 pro, 27 proti, takže zamítnuto. 4. Konec hlasování. 26 pro, 19 proti. Schváleno. Kompromis AQ. Kompromis AQ na druhé straně hlasovacího seznamu. Všichni odhlasovali. Poslední možnost hlasovat konec hlasování. 43 pro, 1 proti a jsme u kompromisu AR Všichni odhlasovali konec hlasování. 28 pro, 18 proti. Kompromis AS. Všichni odhlasovali konec hlasování. 45 pro, jeden se zdržel. A jsme u kompromisu AT. Konec hlasování. 46 pro. Kompromis AU. Všichni odhlasovali konec hlasování. 46 pro. A jsme u kompromisu A2TV. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. 45 pro, jeden se zdržel. Pozměňovací návrh 407, myslím. myslíme si, že vlastně na základě toho předcházejícího hlasování 407 padá, takže jsme u kompromisu AX, první část. Všichni odhlasovali, konec hlasování. 43 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, druhá část. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. 22 pero, 23 proti, jeden se zdržel. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 410. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Hlasování u konce. 41 pro, 3 proti. A jsme u A, Y. Všichni odhlasovali, konec hlasování. 43 pro, 3 proti, schváleno. Jsme u pozměňovacího návrhu 61. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. 39 pro, 5 proti, schváleno. Pozměňovací návrh 58 a 4. Společně. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. 35 pro, 10 proti. Výbor pro zaměstnanost, pozměňovací návrh číslo 5. Konec hlasování. 17 pro, 27 proti. Zamítnuto pozměňovací návrh 60. Konec hlasování. 41 pro, 1 proti. Pozměňovací návrh číslo 6 výboru pro zaměstnanost. Ne, tak tady to odpadá, takže jsme u pozměňovacího návrhu 59. Konec hlasování. 34 pro, 10 proti. Pozměňovací návrh číslo 3, výbor pro zaměstnanost, hlasujeme. Konec hlasování. 33 pro, 11 proti. Kompromis AZ. vlastně odhlasovali. Konec hlasování. 43 pro, 2 proti. A jsme u pozměňovacího návrhu 68. Konec hlasování. 39 pro, 5 proti. A tím jsme u kompromisního návrhu B a oddělené hlasování, takže první část hlasujeme. Odhlasovali jsme konec hlasování. 25 pro, 20 proti. Druhá část. Konec hlasování. 20 pro, 25 proti, takže zamítnuto. A jsme u pozměňovacího návrhu 69. Konec hlasování 69. Jsme u 69. Konec hlasování 41 pro, 3 proti. Pozměňovací návrh 70. Můžeme tady hlasovat en bloc od 70 až, 70 až po 74. Můžeme hlasovat en bloc s výjimkou 74. Dobrou, dobrá, tak trošičku to zrychlíme, takže 70. Konec hlasování. 41 pro, 4 proti, 71. Hlasujeme. Konec hlasování. 44 pro, schváleno 72. Konec hlasování. 40 pro, 4 proti, 73. odhlasováno. Konec hlasování. 21 21, takže zamítnuto. 74. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. 27 pro, 17 proti. Kompromis BB v dvou částech. První část hlasujeme. Konec hlasování. 43 pro, 3 proti, druhá část. Konec hlasování. 39 pro, 6 proti. Pozměňovací návrh 78. Všichni odhlasovali konec hlasování. 27 pro, 17 proti, 79. Konec hlasování. 24 pro, 21 proti. Pozměňovací návrh 80. Konec hlasování. Konec hlasování. 18 pro, 26 proti, takže zamítnuto. Devítka z výboru pro zaměstnanost. Konec hlasování. 34 pro, 9 proti. 81. Konec hlasování. 27 pro, 17 proti. Pozměňovací návrh 82. Konec hlasování. 31 pro, 14 proti. 83 pozměňovací návrh hlasujeme. Konec hlasování. 27 pro, 15 proti. 84. Konec hlasování. 17 pro, 28 proti, zamítnuto 85 pozměňovací návrh. Konec hlasování. 35 pro, 8 proti, 86. Konec hlasování. 40 pro, 3 proti, 87. Konec hlasování. 21 pro, 22 proti, zamítnuto. 88. pozměňovací návrh hlasujeme. Hm, tu přestávku asi nezvládneme. Konec hlasování. 21 pro, 23 proti, jsme u 89. Konec hlasování. 9 pro, 35 proti. Pozměňovací návrh 90. Prosím, nemáme dostatek času, musíme to opravdu urychlit. Konec hlasování. 21 pro, 23 proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 10, výbor pro zaměstnanost, hlasujeme. Konec hlasování. 37 pro, 5 proti, 91. Prosím, prosím, hlasujte co nejrychleji. Konec hlasování. 26 pro, 15 proti. 92 pozměňovací návrh. Konec hlasování. 36 pro, 8 proti, 93. Konec hlasování. 28 pro. 11. pozměňovací návrh, opět výbor pro zaměstnanost. Hlasujeme. Všichni odhlasovali konec hlasování. 17 pro, 27 proti, 12 stejný výbor. Odhlasováno konec hlasování. 17 pro, 27 proti, zamítnuto 94 pozměňovací návrh. Všichni odhlasovali konec hlasování. 5 pro, 39 proti, zamítnuto. Kompromisní návrh BC ve čtyřech částech, takže první část BC. Konec hlasování. 37 k 8 schváleno druhá část. Jako odhlasováno, konec hlasování 21 pro, 25 proti, zamítnuto. Třetí část. Končím hlasování, konec hlasování, schváleno. Čtvrtá část. Čtvrtá část Všichni odhlasovali, konec hlasování. 21 tudíž zamítnuto. A jsme u kompromisu, u kompromisu BD v pěti částech. První část. Konec hlasování. Schváleno. Druhá část. Konec hlasování. Zamítnuto. 22 ku 25. Teď jsme u třetí části. Prosím vás o ticho v sále. Končím hlasování, konec hlasování. Schváleno čtvrtá část. Ještě někdo další bude hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. A pátá část. Konec hlasování. Zamítnuto. 22 k 25. A jsme u kompromisu BE. Odhlasováno, konec hlasování. Schváleno 41 ku 4 a jsme u pozměňovacího návrhu 106. Konec hlasování. Zamítnuto. 107. Konec hlasování. 23 pro, 21 proti, schváleno. Prosím vás, pokud chcete, abychom skončili dnešní hlasování, tak musíme opravdu pokračovat. A jsme u kompromisu BF ve třech částech, tudíž první část, první část, všichni odhlasovali. Konec hlasování. 43 pro 3 proti. Další část. Odhlasováno. Konec hlasování. Zamítnuto. 14 pro, 32 proti a poslední část, třetí. Konec hlasování. 41 pro, 5 proti a jsme u kompromisního, u pozměňovacího návrhu 113. Všichni odhlasovali konec hlasování. Zamítnuto. 114. pět o jednoho poslance za EPP, který hlasoval víc. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis BG. Konec hlasování, konec hlasování, 42 pro, 3 se zdrželi. A jsme u pozměňovacího návrhu 122. Všichni odhlasovali konec hlasování. Schváleno 39 pro, 5 proti. Kdy máme pozměňovací návrh 6? Takže teď jsme u 123. Odhlasováno. Konec hlasování. Schváleno. 40 pro, 4 proti. Výbor pro zaměstnanost návrh 18. Odhlasováno. Konec hlasování. Zamítnuto. Takže 18 až 125. Takže teď jsme u 124. Odhlasováno. Konec hlasování. Schváleno 39 k 5. 125. Odhlasováno konec hlasování. Zamítnuto 17 pro, 28 proti šestka padá, takže jsme u 126 hlasujeme. To 26. Všichni hlasovali, konec hlasování. A teď opět o jednoho z EPP navíc. Prosím vás, kdo se právě připojil? Děkuji zamítnuto 18 k 7 a 20. 127 hlasujeme. Konec hlasování, konec. Zamítnuto 16 k 8 a 20. Pozměňovací návrh 18, výbor pro zaměstnanost, tak tady to, tady to padá? Ne, ne, ne, nepadá. Takže hlasujeme k 19. Konec hlasování. Konec hlasování. Tak, tímto to padá, jak jste říkali. A jsme u sedmičky. Tak, tady to padá, pokud něco bylo schváleno, ale nebylo. Konec hlasování zamítnuto, 22 ku 3 a 23, 128, konec hlasování. Takže padá, tady to je zamítnuto 23 ku 23, jsme u 129. zase o jednoho z EPP navíc. Tady je asi příliš mnoho, příliš mnoho entuziasmu, ale prosím, odpojte se. Konec hlasování. Zamítnuto 21 pro 22 proti. 130. Všichni odhlasovali konec hlasování schváleno 27 pro, 17 proti, 131. Všichni odhlasovali konec hlasování. Tak tady to je zamítnuto 17 128, 132. Teď hlasujeme. Odhlasováno, konec hlasování. Zamítnuto 17 pro, 27 proti. Pozměňovací návrh číslo 8. Všichni odhlasovali konec hlasování. Schváleno 40 pro, 5 proti. 134 hlasujeme. Všichni odhlasovali konec hlasování Schváleno 31 pro, 2 proti. 135. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Schváleno 27 pro, 18 proti. Kompromis BH. Všichni odhlasovali konec hlasování schváleno 40 pro, 5 proti. A jsme u pozměňovacího návrhu číslo 139. Všichni odhlasovali konec hlasování. Zamítnuto 17 pro, 27 proti a jsme u 140. Odhlasováno, hlasování je u konce. Zamítnuto 19 ku 26. 141. Odhlasováno, konec hlasování. 17 pro, 28 proti. Výbor pro zaměstnanost 20, pozměňovací návrh. Konec hlasování. Zamítnuto 28 proti a jsme u 142. Konec hlasování. Schváleno 37 pro, 7 proti. 143. Hlasováno konec hlasování zamítnuto, 17 pro, 28 proti, 145. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Konec hlasování. Tak, tady to je zamítnuto, 15 pro, 28 proti. Devítka padá. 144, takže 144 Všichni odhlasovali konec hlasování. Schváleno 42 pro, 1 proti. 146 padá. 147 všichni odhlasovali konec hlasování. Schváleno 29 ku 16. 148 Všichni odhlasovali konec hlasování. 35 ku 9. Schváleno. Kompromis BI. Všichni odhlasovali konec hlasování. Schváleno 43 pro, 2 proti. A teď jsme u 153. Odhlasováno, konec hlasování zamítnuto 20 ku 24 a jsme u 154. Zase o jednoho z EPP navíc. Vám se to líbí, že ano? Takže konec hlasování. Schváleno 25 pro, 17 proti, 155. Konec hlasování. Zamítnuto 21 pro 23 proti. 156. Konec hlasování. Zamítnuto 19 pro, 27 proti. Výbor pro zaměstnanost 22, pozměňovací návrh Konec hlasování. Zamítnuto 15 pro 28 proti 157. Odhlasováno konec hlasování. Zamítnuto 17 pro 28 proti. Výbor pro zaměstnanost 23. Odhlasováno konec hlasování schváleno 39 pro, 6 proti. Tak teď všechno padá až po který návrh, nevím. Takže jsme u 160 v tuto chvíli. 160 hlasujeme. Odhlasováno. Prosím, hlasujte. Konec hlasování. Děkuji. Konec hlasování. Zamítnuto 10 pro 21 proti 161. Konec hlasování. Schváleno 43 pro, 1 proti, 163. Všichni odhlasovali, prosím, hlasujte, hlasujte, hlasujte, ještě 7. Konec hlasování. Schváleno 29 pro, 13 proti, 164. Odhlasováno. Konec hlasování. 43 pro, 1 proti. Schváleno. 167 je tedy ten další, takže 167 je další pozměňovací návrh. Tak, všichni odhlasovali. Konec hlasování. Schváleno 27 pro, 18 proti. Výbor pro zaměstnanost 24, pozměňovací návrh číslo 24. Všichni už hlasovali. Konec hlasování. Zamítnuto 17 pro, 26 proti. A jsme u kompromisu BJ. Ve dvou částech. První část hlasujeme konec hlasování schváleno 43 pro, 3 proti a druhá část. Konec hlasování. Schváleno 41 pro, 5 proti. Tak a teď hlasování o, těm, o tom pozměněném textu. Ta ještě, ještě, ještě jsme se k tomu nedostali, takže teď hlasujeme o pozměněném textu. Takže zase o jednoho z EPP navíc. Děkuji. Konec hlasování. Schváleno 42 pro, 4 proti. Nikdo se nestržel a teď budeme hlasovat o legislativním usnesení. Hlasujte, prosím, hlasujte. Výborně, tak konec hlasování. 41 pro, 4 proti. Děkuji. Máme dost málo času. Elisa, yes. Elisa? Dám slovo ještě Elise velmi stručně. Já vím, že jsme všichni unavení, ale je mi to opravdu líto. Nemohu se vyhnout tomu, abych zde poděkovala třem osobám. Myslím, že jsme dosáhli poměrně slušné většiny, abychom mohli jednat s radou a za to vděčíme také stínovým zpravodajům. Především Karlu Arnoldovi, který má zprávu, o kterém budeme dnes hlasovat. Je to taková se ztraté mé zprávy. Další zpravodajové, kteří pracovali se mnou, se podíleli na tom, že jsme dosáhli výsledku, které už nemůžeme zlepšit. A děkuji také sekretariátu Franciskovi Alsádovi a také sekretariátu své politické frakce a sekretariátu tohoto výboru Ekon. A také chci poděkovat kolegům z mé politické frakce, protože vím, že se museli hodně přizpůsobovat museli se opravdu velmi snažit, aby mohli podpořit eh, tuto zprávu. Děkuji. Děkuji. Kolegové, za chvíli už nebudeme mít čas eh, na to, abychom tedy využili tlumočníky, takže já navrhuji, abychom prostě pokračovali. Zatím ještě máme tlumočení na chvíli, takže se teď dostaneme ke zprávě Silvy Kulard. Zpráva Sylvie Goulart. Pozměňovací návrh 55, 56 a 57 na zamítnutí, takže za, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Je to zamítnuto. 4 38. Nemusíme hlasovat o 96, takže teď právní základ. Pozměňovací návrh 1. Všichni hlasovali. Výborně, končím hlasování. 35 k 8, pozměňovací návrh 58. Every voted. Všichni hlasovali. Ještě zatím 10 nehlasovalo tak rychle. Končím hlasování. Takže to odpadá. 19 ku 19. A hodně z vás nehlasovalo. Pozměňovací návrh 180. Unblock až po 186. Takže 180 až 186 en blok. Počkejte, někdo nemůže. Eliso, o který nemůžete hlasovat? Můžeme, dobře. Ano, můžeme. Tak, eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Which ones? The first three. Které ty první tři společně nemůžete? Dobře, takže 180 až 182? Just, you know, it, we waste more time trying to deal with the blocks. Okay, now we've got... Tak teď zase máme jednoho navíc EPP. Prosím vás, někdo z EPP se odpojte. Končím hlasování. Takže je to zamítnuto. 40 ku 3. 184, 184 sám. Co zase? 184 až 186 společně? Dobře. Hlasovali všichni, pět ještě nehlasovalo, končím hlasování. Je to také zamítnuto. 29 ku 14. 187. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Hlasování je u konce, je to zamítnuto. 3 pro 41 proti. Kompromis A ve dvou částech. Všichni hlasovali. Končím hlasování o první části. Přijato 41 ku 4, druhá část. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 41 ku 5 je to přijato. 199 a 200. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to zamítnuto 2 pro 43 proti. 35 Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato 36 ku 3. Zbytek odpadá. Takže teď pozměňovací návrh 207. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. 12 ku 30, kompromis B. Všichni hlasovali, končím hlasování. To je přijato 38 ku 6. 220. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 18 ku 26. Kompromis C ve třech částech. První část. Všichni hlasovali, končím hlasování. Končím hlasování. Je to přijato 44 ku 1, druhá část. Všichni hlasovali, končím hlasování. Hlasování u konce. 31 ku 1 je to přijato a třetí část. Končím hlasování. Je to přijato 42 ku 3. Teď pozměvací návrh 246. Zahajuji hlasování o 246. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Je to zamítnuto. 3 ku 42. Kompromis D ve dvou částech. První část. Končím hlasováním. Je to přijato 41 ku 3. Druhá část. Končím hlasování. Přijato 27 ku 7. Pozměňovací návrh 263. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Je to zamítnuto 43 ku 42. Kompromis E v pěti částech. První část Končím hlasování. Je to přijato 43 pro. Teď tedy druhá část. Končím hlasování. Přijato 28 ku 6. Třetí část. Končím hlasování. Je to přijato. 27 ku 6. Čtvrtá část. Končím hlasování. 39 ku 6. Přijato. A pátá část. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Je to přijato. 27 ku 18. Nyní pozměňovací návrh 286. I'm sure there's a spare EPP sitting there somewhere. Myslím se, že tam někde sedí někdo z EPP, kdo stejně hlasovat nemá. Is everybody you okay? pořádku. Máme ještě pět lidí, kteří nehlasovali. Prosím, hlasujte. Končím hlasování. Je to zamítnuto 15 ku 27. Teď 287. Všichni hlasovali. Je to zamítnuto 3 ku 42. 288. Všichni hlasovali, končím hlasování. Je to zamítnuto 14 ku 31. 289. Končím hlasování. Zamítnuto 13 ku 30. Pozměňovací návrh 21 z výboru pro zaměstnanost. Končím hlasování. Zamítnuto. 14 ku 28. Kompromis F ve dvou částech. První část. Končím hlasování. Přijato 36 ku 3. Druhá část. Končím hlasování. Je to přijato 36 ku 9. Pozměňovací návrh 297. Počkejte, ten odpadl. Kompromis G ve dvou částech. Kompromis G, první část. Všichni hlasovali, končím hlasování. Je to přijato 42 ku 1. Druhá část. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato 43 ku 3. Pozměňovací návrh 53. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Je to přijato 36 k 1. Kompromis H. Ten je tedy s ústním pozměňovacím návrhem. Hlasujeme o tom ústním pozměňovacím návrhu. Dobře, takže nejdříve ten ústní pozměňovací návrh. Všichni hlasovali. Ještě pár nehlasovalo, končím hlasování. Hlasování je u konce, pozměňovací návrh je zamítnut 16 k 27. Takže kompromis Hlasovali všichni. Končím hlasování. A to je přijato 27 ku 16. Teď 280, 298. Končím hlasování. To bylo vlastně 298 a 299, protože jsou stejné a oba jsou zamítnuty. 3 ku 40. Kompromis I ve dvou částech. První část. Všichni hlasovali, končím hlasování. Je to přijato 40 ku 4 a druhá část. Jde nám to čím dál rychleji s těmi knoflíky, ale pořád to ještě není dost rychle. Všichni hlasujte, končím hlasování a mám ještě 8, kteří ještě nehlasovali. Je to přijato 33 ku 5. Kompromis je. Kompromis je. První část. Končím hlasování. První část je přijata 42 ku 1. Druhá část. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 23 ku 5. 13 se zdrželo. Kompromis K ve čtyřech částech. První část. Končím hlasování. Je to přijato 37 ku 7, druhá část. Končím hlasování. Je to přijato. 23 ku 20, třetí část. Končím hlasování. Je to přijato 38 ku 6. A čtvrtá část. Končím hlasování. Je to přijato 39 ku 6. A teď kompromis L ve dvou částech. První část. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Je to přijato 34 ku 7. Druhá část. Všichni hlasovali, končím hlasování. Je to přijato 35 ku 7. A teď jdeme k pozměňovacímu návrhu 307. Hlasujte, hlasujte. Končím hlasování. Je to zamítnuto 15 ku 28. Kompromis M. Končím hlasování. Je to přijato 40 ku 3. Pozměňovací návrh 59. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 60. Všichni hlasovali. Pořád ještě pět nehlasovalo. Končím hlasování. Končím hlasování. Tak to je zamítnuto 2 ku 43. 61. Končím hlasování. Zamítnuto 5 ku 38. 63. Končím hlasování. Je to zamítnuto 17 k 28. Kompromis N. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Je to přijato 42 ku 2. Kompromis O. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Je to přijato 42 ku 2. Kompromis P. Končím hlasování. Je to přijato 42 ku 1. Kompromis Q. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Je to přijato 44, dva se zdrželi. Pozměňovací návrh 77. Všichni hlasovali, končím hlasování, je to zamítnuto. 15 k 31, 78. Všichni hlasovali, končím hlasování. Je to přijato 37 ku 6, osmička tedy odpadá, 79. Všichni hlasovali, končím hlasování. To je zamítnuto 17 k 27. Pozměňovací návrh 80. Končím hlasování. Je to přijato 37 ku 5. Kompromis R. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Je to přijato 41 ku 4. Empl 1. Všichni hlasovali, končím hlasování. Je to přijato 38 ku 5. Pozměňovací návrh Empl 2. Všichni hlasovali, končím hlasování. Je to přijato 35 ku 7. 84. Všichni hlasovali, končím hlasování. Je to přijato 43 a dva se zdrželi. 85. Všichni hlasovali, končím hlasování je to přijato 26 ku 18. 86 staženo, 88. Řekla jsem, že to bylo přijato, ono to bylo zamítnuto. Ne, bylo to přijato. Končím hlasování u 88. To je přijato 29 ku 15. Kompromis S. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Je to přijato 40 ku dvěma. Nyní kompromis T. Všichni hlasovali, končím hlasování. Je to přijato 36 ku 7. A nyní Kompromis U. Všichni hlasovali, končím hlasování. Je to přijato 40 ku 3. Kompromis V. Všichni hlasovali, končím hlasování. Je to přijato 40 ku 1. Pozměňovací návrh 11. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato 39 ku 2. Kompromis dvojité V. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Je to přijato. 42 pro. Pozměňovací návrh 97. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 98. Všichni hlasovali, končím hlasování. To je zamítnuto 8 ku 33, 99. Končím hlasování zamítnuto 5 k 38, 12. Končím hlasování. Je to přijato 34 ku 7. Takže teď pozměňovací návrh 102. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 14 ku 28. po 3. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o návrhu po 3. Počkejte, počkejte. Dvanáctka byla přijata. Omlouvám se, takže to odpadá, protože dvanáctka byla přijata. Pozměňovací návrh 103. Končím hlasování. Je to přijato 37 ku 6. 4 emplo odpadá, 104. Všichni hlasovali, končím hlasování. To je zamítnuto 6 ku 37. Ample 5. Končím hlasování. Je to zamítnuto 15 ku 25. 105. Končím hlasování. Je to zamítnuto 3 ku 40, 106. Končím hlasování. To přijato 35 ku 8. 13 odpadá, kompromis X. Všichni hlasovali, končím hlasování. Je to přijato 33 ku 8. 108. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Je to zamítnuto 8 ku 35. Kompromis Y. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to přijato 35 ku 8. Kompromis Z. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Je to přijato 36 ku 6. Pozměňovací návrh 118. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Je to přijato. 39 hlasů pro. Nikdo proti. 16 odpadá. 120. 120. Končím hlasování. 36 pro, 4 proti. 20 odpadá, 124 a 125. Končím hlasování. Je to zamítnuto 17 ku 25. 126. Všichni hlasovali, končím hlasování. Je to zamítnuto. 40 hlasů proti, nikdo nebyl pro. 127. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Je to zamítnuto 17 k 23. 128. Hlasovali všichni, končím hlasování to také zamítnuto 2 ku 41. 129. Všichni hlasovali. Je to zamítnuto 17 ku 24. Pozměňovací návrh zpravodajky 22. Končím hlasování. Přijato 31 ku 10. Takže ty následující 130 a 7 nám odpadají, takže hlasujeme o 131. 131, 131. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to přijato 22 ku 16. 132. Všichni hlasovali. Hlasování uzavřeno. Je to zamítnuto 12 ku 27. 133. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to přijato 41 ku 3. Pozměňovací návrh 23. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je to přijato 41 ku 3. Kompromis AA. Všichni hlasovali, končím hlasování. Je to přijato 41 ku 3. 135. Všichni hlasovali, končím hlasování. Je to zamítnuto 15 ku 29. 136. Končím hlasování. Je to přijato 35 ku 8. 137 ne, zbytek nám odpadá, to je dobře. Takže můžeme skočit na 141. Zahajuji hlasování o 141. 141. To je stejné? To zamítnuto 4 ku 38. 142. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 20 ku 22. 143. Končím hlasování. Zamítnuto 3 ku 41. 144. Končím hlasování. Zamítnuto 15 k 29. 145. Končím hlasování. Zamítnuto 17 ku 26. 25. Všichni hlasovali, končím hlasování. To je přijato 24 ku 19. Takže 9, 146 odpadají, 147. Všichni hlasovali, končím hlasování. Odpadá to 3 ku 39, 148. Hlasovali všichni, končím hlasování. To je přijato 39 ku 2. 149. Končím hlasování. Zamítnuto. 3 ku 40, M 10. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Je to zamítnuto 8 ku 35. 150. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto 3 ku 41. 154. Všichni hlasovali, končím hlasování zamítnuto 5 ku 39. 153. Hlasovali všichni, končím hlasování, zamítnuto 1 ku 43, 151. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato 33 ku 7. 152 odpadá. 155. 155. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnuto 5 ku 40. 156, 7, 8, 9 jsou všechny identické. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto 8 ku 35. 160. Sto šedesát. Sto šedesát. Končím hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto 17 k 26. 161. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto 17 k 26. 162. Končím hlasování. Zamítnuto. 17 k 27, 26. Všichni hlasovali, končím hlasování. To zamítnuto. 9 ku 35. Empl 11. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Odpadá to 21 ku 21, 27. Končím hlasování. Je to přijato 44 ku 1. Teď zde máme kompromis AB ve dvou částech. První část Všichni hlasovali, končím hlasování 37 ku 4, takže je to přijato. Druhá část. Končím hlasování 36 ku 9, je to přijato. A teď 170. Všichni hlasovali, končím hlasování to zamítnuto 10 ku 34, 171. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto 15 ku 30. M po 13. Všichni hlasovali, končím hlasování. Je to přijato 37 ku 5. 172. Všichni hlasovali, končím hlasování. Je to přijato 39 ku 6. 173. Hlasovali všichni, končím hlasování. To zamítnuto 3 ku 41. 174 a 175. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 15 ku 29. 176. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto 20 ku 23. 29. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto 23 ku 23. 178. Končím hlasování. 3 ku 43, takže je to zamítnuto. 177. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto 19 k 24, 179. Všichni hlasovali, končím hlasování. 20 k 26, zamítnuto. 30. Končím hlasování. Přijato. 30 ku 15. Pozměňovací návrh 31. Všichni hlasovali, končím hlasování. 40 ku 1 je to přijato. Kompromis AC. Všichni hlasovali, Končím hlasování. Je to přijato 42 ku 1. A D. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato 41 ku 3. Kompromis AE. Končím hlasování. Přijato 42 ku 4. A F. Zase máme příliš mnoho poslanců za EPP. Může prosím jeden výmor hlasovací kartu. Končím hlasování. Přijato 41 ku dvěma. Teď hlasujeme o takto pozměněném textu. Ještě dva, ještě jeden. Všichni hlasovali, končím hlasování. 33 pro, 14 proti, nikdo se nezdržel. Teď hlasujeme o legislativním usnesení. Ještě jeden. Děkuji. Končím hlasování. 36 pro, 11 proti a nikdo se nezdržel. Blahopřeji. Jenom stručně chci poděkovat všem. No problem to go further. The interpretation will be lost. But, uh, yeah. Okay. Right. We are, we are... Dobře, budeme pokračovat dál. Ano. Budeme pokračovat dál, i když eh, později nebudeme mít tlumočení. Jinak eh, bychom to museli dodělat zítra ráno ještě před eh, zahájením naší schůze. Paní předsedkyně, já bych chtěl protestovat eh, proti tomu, že eh, hlasování bude bez eh, tlumočení. Čili já si myslím, že z tohoto důvodu nemůžeme potom pokračovat. Ano, já... Můžeme pokračovat, pardon. Ano. Right, first of all, as before, takže uh, nyní se dostáváme ke zprávě Haglund. Budeme hlasovat, co se týče nejdříve zamítnutí. Hang on, wait, wait, we're not in the middle of a vote, Udo. What, hang on, what's... Oh. There's a lot of noise going on and Udo ale Paní předsedkyně, prosím vás, vy, eh, řekněte nám v tuto chvíli, jak to tady bude probíhat. Budeme mít tlumočení nebo nebudeme mít tlumočení? Takže nebudeme mít tlumočení. Takže proč nebudeme hlasovat zítra radši? protože zítra přece eh, ráno můžeme s naším zasedáním pokračovat. Proč tedy nemůžeme pokračovat zítra s hlasováním? Takže máme, budeme mít tlumočení zítra ráno a nebudeme mít žádný problém v tom hlasování pokračovat. we, we, we, we did actually ask Madame, la Présidente. Paní předsedkyně, já bych chtěl vždy protestovat pokud nemáme tlumočníky, ale myslím si, že v tomto případě můžeme hlasovat dál, můžeme udělat eh, výjimku, protože si myslím, že zítra by byl problém, abychom měli tolik eh, lidí, kteří by hlasovali. With, with, with, with regret, I think that is, is probably the, the... Já toho velice lituji, ale asi to skutečně musíme takto udělat. Obrátili jsme se také na pracovníky předtím, než jsme začali hlasovat, čili uh, Nyní bych chtěla hlasovat o tom, zda většina chce pokračovat v hlasování. Už jsme se ptali tlumočníků, zda mohou pokračovat. Takže já bych eh, vás chtěla požádat, abyste napsala dopis. Eh, tlumočníci mají určité normy, většina jsou velice štědří a zůstávají déle. Já si myslím, že bychom měli pokračovat. A pokud někdo budete mít nějaký problém kvůli tlumočení, tak nám prosím řekněte. Čili teď budeme hlasovat o odmítnutí, takže šest lidí ještě nehlasovalo. Takže dobře, končím hlasování. Zamítnuto ze strany 36 hlasů. Nyní se dostáváme ke stanoviskům. Budeme hlasovat o právním základu. Je to pozměňovací návrh 34. Dobře, končíme. Hlasování je to zamítnuto. 13 eh, hlasů pro, 26 proti, kompromisní návrh A. Končím hlasování. 39 pro, 3 proti. Nyní pozměňovací návrh 159. Ještě někdo bude hlasovat? Eh, končím hlasování. Zamítnuto. 17 pro, 25 proti. Nyní 161. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 15 pro, 25 proti. Nyní 162. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto 41 proti 1 pro 163. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. 37 eh, proti, 3 pro. Nyní Kompromisní návrh B několika částech. První část. Všichni hlasovali, končím hlasování. Schváleno 40 proti třem hlasům. Hlasujeme o druhé části. Všichni hlasovali. Ještě čekáme na čtyři hlasy. Končím hlasování. Schváleno 38 pro, 2 proti. Nyní třetí část. Všichni hlasovali. Ještě jeden hlas. Končím hlasování. schváleno 25 pro, 15 proti. Nyní čtvrtá část. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno 37 pro, 5 proti. Nyní pátá část. Čím hlasování? Schváleno 37 pro, 6 proti. Okay, we've now got another vote. Nyní máme ještě další část, šestou část, která se nazývá část 2. Ano, hlasujeme ještě o té druhé části. Uh, right, oh well, we're voting the rest of the text. Chceme tedy o zbytku textu. Takže zbytek textu, který nebyl rozdělen, hlasujeme. Ano, je nám to úplně jasné. Všichni hlasovali, končím hlasování. Schváleno. Říkám si, co se stalo, kdybychom neschválili to, co je uprostřed. Teď se dostáváme k dalšímu pozměňovacímu návrhu. Je to na stránce 8. V mém textu je to návrh 227. 227. Hlasujeme. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže kompromisní návrh C, první část. Končím hlasování. Schváleno. 36 oproti 5. Druhá část. Končím hlasování. Schváleno 36 pro, 6 proti. Kompromisní návrh D. Hlasujeme o první části. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno 38 pro 3 proti. Nyní hlasujeme o druhé části. Končím hlasování. Schváleno 41 pro, 3 proti. Nyní eh, návrh 249. Eh, Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno 39 pro, 4 proti, kompromis E. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno 43 pro, 1 proti, kompromis F. Ve dvou částech hlasujeme o první části. Všichni hlasovali, končím hlasování. Schváleno. 41 pro, 1 proti. Nyní druhá část. Všichni hlasovali, končím hlasování. 41 pro, 1 proti. 251. Všichni hlasovali, končím hlasování zamítnuto. 5 pro, 38 proti, 252. Eh, Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto 15 oproti 28. Kompromis I. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno 39 pro, nikdo proti. Kompromis H. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno 40 pro, 2 proti. Kompromis G. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno 41 pro, 2 proti. Dále je kompromis je. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis K. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno 37 pro, 2 proti, nyní kompromis L. Končím hlasování. Schváleno 40 pro, nikdo proti. Dále hlasujeme o návrhu 6. Návrh 6. Všichni hlasovali, končím hlasování. Schváleno. 38 oproti dvěma. 62 odpadá, sedmička je stažena, osmička odpadá, nyní hlasujeme o desítce. Všichni hlasovali, končím hlasování. 38 pro, 5 proti, 48, návrh 48. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. 2 oproti 39, dále 47. Můžeme udělat eh, blokové hlasování? Ne, nikdy. To nejde tak, 47. Končím hlasování. 28 pro, 13 proti. Zbytek odpadá. Nyní Návrh 54. Ne, to odpadá, protože kompromis H byl přijat. Nyní tedy kompromis M. Kompromis M. Všichni hlasovali, končím hlasování. Schváleno 37 pro, 4 proti. Návrh 61. 61, 60 odpadla, čili 61. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto 63. Končím hlasování. Zamítnuto 17 pro 22 proti, dále kompromis N. Schváleno. Tedy, pardon, končím hlasování. A nyní je to i schváleno. Už je toho na mě moc. Tak, celá řada věcí odpadla, ale ne, ne 64. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto 17 pro, 24 proti. Dále Návrh 70. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto 3 oproti 40. Dále stanovisko zaměstnanosti je jednička. Končím hlasování. Schváleno. 23 pro, 19 proti. Dále dvojka. Končím hlasování. Schváleno 38 pro 4 proti. Dále stanovisko 3, 4, 4. Končím hlasování. Schváleno 22 oproti 18, dále pětka výboru pro zaměstnanost. Končím hlasování. Schváleno. 20 pro, 18 proti. Dále 72. Všichni hlasovali, končím hlasování. Schváleno, 25 pro, 18 proti. 73. Končím hlasování. Zamítnuto. 16 pro, 20 proti. 74 a 76 dohromady. Takže 74, 76 hlasujeme dohromady. Všichni hlasovali. Obojí zamítnuty, 4 pro, 39 proti. 77. Všichni hlasovali, končím hlasování. 3 pro, 37 proti, zamítnuto, dále 78. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 14 pro, 28 proti, 79. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno. 31 pro, 3 proti, dále zaměstnanost 7. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto 14 pro, 22 proti, 80. Všichni hlasovali, končím hlasování. Schváleno 30 pro, 10 proti, 81. Všichni hlasovali, zamítnuto. 2 pro, 41 proti. Eh, návrh 8. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 14 pro, 24 proti. 82. Odpadá 83. Hlasujeme o 83. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 2 pro, 41 proti, zamítnuto 84. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto 18 pro, 23 proti, 85. Všichni hlasovali, končím hlasování. Schváleno 31 pro, 7 proti. Stanovisko 9. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 15 pro, 26 a proti. Voted, votes closed. That's rejected 1 to 40, 87.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

il ne faut pas attendre que les derniers votent. Vous faites euh, en plénière, on n'attend pas dix minutes entre chaque vote. Yeah, all right. We'll go quicker. Press the buttons quicker. We're on amendment 40, 45. What do we do on 44? Right. We're on, we're on, we're on 45 now.